všechny. Vy to dlužíte lidem, abyste měli takový krizový plán B, tak prosím, řekněte jaký. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Kalpelč minutu.